Uh, uh, Vážené kolegyně, dámy a pánové, ještě jednou. Měli bychom se vrátit uh, k jednání našeho výboru ITRE a máme tady pořad jednání odlišný od předchozího pořadu jednání. Pokud nemá nikdo žádné připomínky, tak můžeme tento návrh považovat za schválený velice důležitá informace. 11. května eh, jsme měli mít jednání, ale to jednání je zrušeno. Nebudeme mít žádné jednání 11. Místo toho se sejdeme ve Štrasburku, tak jak jsme předtím řekli, a to ve čtvrtek 18. května. Od 9 do 10.30 nebylo možno se eh, domluvit s oběma zpravodaji a oběma E, výbory na jakémkoliv jiném e, datu. Takže čtvrtek, Štrasburg, 18. května od 9 do 10.30. Velice důležité. Další jednání ITRE se bude konat v Bruselu v pondělí 29. a v úterý 30. června. Pardon, května. Takže e, Budeme tedy hlasovat eh, pak zhruba za čtyři týdny ve Štrasburku o platformách. A teď máme před sebou bod číslo čtyři. 26. Eh, ledna 2017, eh, jsou to tedy zápis jednání 26. ledna a 7. února a máte ta, ty zápisy ve svých složkách. A teď bod číslo 5, autorské právo a přidružená práva aplikovatelná na některé přenosy online. Náš zpravodaj je paní Mlinar, ale paní Věry ji jí ráda, pokud eh, tomu dobře rozumím, zastoupila. Takže začneme s příspěvkem zpravodajky. Chci připomenout, že e, je to výbor Jury, který je příslušným výborem. ITRE e, předkládá e, ústy své navrhovatelky stanovisko a návrh tohoto usnesení je součástí balíčku k autorskému právu, který by měl usnadnit přístup k dalším dílům v televizi a rozhlase přístupným tedy online. Takže začneme eh, s projevem paní navrhovatelky. Eh, paní Věrník má tedy slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si beru eh, slovo jménem navrhovatelky, paní Riky Mlinar Navrhovatelka zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby stávající pravidla v oblasti autorského práva byla přizpůsobena digitálnímu e, věku a proto některé zásady e, směrnice o satelitech a kabelové televizi eh, se změnily, aby se zjednodušilo provádění eh, pravidel eh, pro vysílací organizace. Navrhovatelka schvaluje obecný přístup Evropské komise, co se týče těm dvěm, dvou e, dalších e, zásadních návrhů, nejprve tedy země původu a doplňující e, služby a rozšíření také řízení pro přenosová Eh, přenosové operace. Ohledně země původu, eh, tak si navrhovatelka domnívá, že tady Evropská komise eh, vlastně dosáhla poměrně dobře obtížně získatelného vyváženého přístupu a navrhovatelka toto e, navrhuje podpořit, ale zároveň e, říká, že e, doplňkové služby, které nemají co s vysíláním dělat, by do toho zahrnovány být neměly. Je tedy třeba také umožnit trhu, aby se přizpůsobil změnám návrh nejde cestou eroze e, teritoriality e, či e, omezování smluvní svobody zúčastněných stran, ale je zapotřebí tady vyjasnit vztahy k stávajícím případům konkurenčních sporů a jde také o otázku financování a investování do těchto pravidel po té, co vstoupí v platnost. Ohledně tedy zprávy kolektivních eh, práv, eh, tak eh, navrhovatelka se domnívá, že by se to nemělo vztahovat pouze na uzavřené sítě, ale také na přenosy na otevřeném internetu v případě, že jsou tady také definovatelné skupiny, které jsou verifikovatelné a registrované a vaše navrhovatelka rovněž podporuje ta aranžma, která již byla zavedena v některých členských státech, jako například eh, Extensive Connective Licensing. Eh, navrhovatelka se těší na příspěvky od všech kolegyň a kolegů a na spolupráci se stínovými zpravodaji eh, ohledně tohoto stanoviska. Předseda, děkuji vám, paní, za předložení tohoto stanoviska eh, paní navrhovatelky a teď stínoví zpravodajové paní Saliny eh, z, za EPP, která zastupuje pana Patričela. Je to velmi složité, či naopak je to. Děkuji. Nahrazuji na poslední chvíli. Mě tady poprosili o to, abych nahradil kolegu pana Patričela který je stínovým zpravodajem. A chobil jsem se tedy této úlohy. Děkuji mnohokrát eh, paní zpravodajce. To, co bylo změněno, je také v souladu s původním textem komise. Audiovizuální sektor eh, představuje velkou část eh, naší evropské ekonomiky, milion zaměstnanců, miliony nosičů údajů ročně se vyrobí je to tady velký distribuční sektor a obsah si zaslouží teritoriální ochrany, která je zaručena, ale na trzích existují rozdíly a částečně dochází i k porušení hospodářské soutěže. tím cíl Evropské komise a totiž vytvořit jednotný digitální trh. Navzdory tomu musíme zohlednit potřebu zaručení vyváženosti a zároveň je třeba přiměřeným způsobem chránit autorská práva v audiovizuální oblasti. Model územně vázaných licencí byl vytvořen proto, aby se chránily investice v oblasti digitálních ob- eh, obsahů, aby se maximálně využily a také proto, aby se podpořila kulturní rozmanitost produktů aby tedy bylo možné produkty nabízet spotřebiteli za co možná nejrozumější cenu. Tato zásada má mít nyní rozšířena i na pomocné služby, tedy zásada teritoriality. To by mohlo být ovšem nebezpečné, protože by to mohlo zvětšit tu křehkou rovnováhu, která dosud byla a zajištěla mnoha poskytovatelům vůbec na trhu být ustanovení autorského práva jsou důležité. Je důležité, aby tato práva platila ve všech zemích podle zásady teritoriality. Ano, je možné, že někdo nemá prostředky pro to, aby si nakoupil práva pro celou Evropu. Mnoho malých a středních podniků by mohlo být tímto způsobem z trhu vytlačeno. Mnoho výrobců digitálního obsahu by v takovém případě neměli potřebnou ochranu pro své výrobky. A právě v oblasti obsahu bychom skutečně mohli hovořit o velkých ztrátách, více než 8 miliard eur. Stínový zpravodaj si proto myslí, že by bylo chybou, kdybychom eh, to rozšířili na ty pomocné služby, že by to bylo ku neprospěchu digitální ekonomiky v Evropě. My dnes o této věci debatujeme, to je dobré. Kolegové jistě přijdou i s jinými pozměňovacími návrhy. Tyto návrhy možné předkládat do čtvrtka a nakonec si dokáže představit, že bychom měli stanovisko, na kterém se shodneme všichni a které by mohlo být velice nápomocné příslušnému výboru Jury. Děkuji. Děkuji vám za představení vašeho stanoviska stanoviska EPP a nyní má slovo pan Blanco López za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zde se jedná o dvě záležitosti. Jednak prodej v obsahu na územním základě a na e, základě exkluzivity. služby online, jak je to ve směrnici, tam jde skutečně o zásadu u teritoriality a Jednání ředitelství pro hospodářskou soutěž upozorňuje na to, že skutečně je tady nebezpečí, že budou um, distribuovány exkluzivní smlouvy. Proto je důležité, aby komise prohloubila svou studii dopadu. Potřebujeme jasná pravidla. Tento návrh se opírá o velice slabé, o slabý základ. Hlavním cílem komise je ulehčit předělování licencí v rámci tohoto velice komplikovaného procesu, kde poskytovatelé musí nést skutečně vysoké náklady. Přesto studie dopadu komise eh, říká, že neexistují žádné specifické údaje o nákladech. To je zvláštní, je překvapivé, že komise opře svůj návrh o něco, co není schopná podložit údaji. není k oblasti působnosti. Tady se hovoří o doplňkujících, doplňkových službách online jako catch-up a dalších. Jeden bod odůvodnění hovoří také o vysílání zpráv, doko, o dokumentárních filmech a o kulturních, o kulturním vysílání. Ale eh, Smluvní sloboda, o té se hovoří pouze v bodu odůvodnění, ale v samotném legislativním textu ne. Hovořili jsme s různými zúčastněnými stranami a ti říkali, že tento text vytváří více problémů, než jich řeší. Tedy poskytovatelé jsou proti tomu, i další hráči v, audio, v audiovizuální oblasti jsou proti. Na radě zazněly pouze otazníky, pouze stružení veřejnoprávních poskytovatelů toto podporuje. Já si myslím, že nařízení bychom měli zcela jinak strukturovat, tak, abychom posílili evropskou audiovizuální oblast. Jinak by se měla omezit bod odůvodnění a to, co je v bodě, promiňte, ob, omezit roz, ob, rozsah působnosti a co se týče bodu odůvodnění 3, tady je třeba, abychom se zaměřili na smluvní slobodu, smluvních stran a také na ochranu autorských práv. Dále je důležité, aby všichni, kteří poskytují služby online a kteří se obrací na zákazníky, spotřebitele mimo EU. Toto má, by mělo mít být to způsobem i proveno. Měli bychom mít odvážní a dospět nějaké skutečné vizi, která by umožnila, aby naše předpisy zobrazovaly realitu. V opačném případě to bude spojeno i nadále s mnoho dalšími otázníky a povede to k navýšení nákladů v miliardových, miliardových částkách. Nyní pan Henko jménem NKR. Děkuji. Já budu velmi stročný. Zastupuji pana Barakova, který je naším stínovým zpravodajem. Obecně řečeno, souhlasíme se závěry, které tu představil pan zpravodaj nebo paní zpravodajka. Za prvé se domníváme, toto stanovisko by se tedy nemělo dotknout práv členských států, pokud jde o zprávu eh, kolektivních práv. Především jde o dohody o eh, rozšířením udělování licencí. Pokud jde o výkon práv, tak to by tedy mělo spadat do jurisdikce členských států. Ano, děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slova. Dnes vidím, to znamená, že předám slovo panu Markovi Džorelovi, který zastupuje generální ředitelství KONET z Evropské komise. Ano, děkuji, pane předsedo. Já pana Marko Džerola zastupuji. Děkuji vám. Musím říci, že na naší dnešní zkuzi je zastupován kde kdo. Je to typické. Takže děkuji. Dovolte mi, abych velmi rychle popsala to, proč byl tento návrh vůbec předložen. A ráda bych tedy vysvětlila jeho cíl, jeho účel a zároveň tedy zareagují na některé obavy, které tu formulovali eh, členové výbory. Za prvé eh, bych ráda řekla, že eh, tento návrh by měl být ku prospěchu Evropanů to je ta základní věc. Chceme evropským občanům ukázat, že pro ně můžeme udělat něco pozitivního. Pokud jde o online televizi, máme pocit, že eh, je to oblast, která je na vzestupu. 42 mladých Evropanů se na televizi dívá online alespoň jednou týdně. Kromě toho je tu eh, zájem o obsahy pocházející z, z jiných členských států průzkum, který byl proveden před dvěma lety, ukázal, že eh, mnoho evropských občanů má zájem o obsahy z jiných členských států. To znamená, že ta analýza, kterou jsme provedli pro odhad dopadů eh, a o kterou tedy opíráme naši práci, eh, ukazuje, že je tu tedy velká mezera, včetně Mm, takových programů, jako jsou programy kulturní, dokumentární, eh, historické, eh, to znamená velmi důležité kulturní obsahy, které jsou předmětem geoblockingu. Náš návrh, návrh, který předložila komise, si tedy klade za cíl umožnit evropským vysílacím organizacím ukázat více z jejich obsahu všem Evropanům. Pokud chceme tohoto cíle dosáhnout při programech vysílaných online, tak navrhujeme následující opatření. E, je tu pravidlo země původu, e, které ne, není pro vysílací organizace žádnou povinností. Eh, tyto organizace nemusí svoje obsahy vysílat v zahraničí. Stále ještě tedy budou mít eh, smluvní svobodu omezit vysílání svých obsahů tak, aby zabránili tedy zneužívání svých práv. Samozřejmě za předpokladu, že to bude v souladu s platným evropským právem. Ráda jsem slyšela, že paní zpravodajka a někteří další poslanci souhlasili s tím všeobecným přístupem komise, ale kromě toho tu zazněly i některé obavy a já bych byla velmi ráda, eh, kdybych na ně v tuto chvíli mohla stručně zareagovat. Jak již bylo řečeno, tento návrh nechce zásadním způsobem změnit model licencí v Evropě, protože my respektujeme to, co tu existuje, respektujeme i ty platné záruky, pojistky. Ehm, první z těch záruk hovoří o tom, že nebude narušena smluvní svoboda a kromě toho chceme zajistit, že držitelé práv dostanou za svoje obsahy řádnou odměnu. To znamená, že eh, i nadále bude dodržováno eh, smluvní, tedy eh, autorské právo. Zároveň ale vysílající organizace budou moci poskytnout více obsahu za hranicemi a to samozřejmě bude ku prospěchu evropským občanům. Budu velmi stručná, protože někteří z vás e, zmínili vyšetřování v oblasti hospodářské soutěže. Ráda bych se k tomu stručně vyjádřila. E, protože ten případ stále ještě probíhá, nebudu to moci e, komentovat, ale ráda bych popsala to právní pozadí. Musíme zdůraznit, že rozhodnutí týkající se E, práva hospodářské soutěže jsou vždycky vázána ke konkrétnímu případu a vždycky se aplikují ex post e, s tím, že se e, tedy mají postarat o to, aby hospodářská soutěž na jednotném trhu nebyla narušena, ale nemají všeobecně platný charakter jako nařízení nebo směrnice. A kromě toho si musíme uvědomit, že tady hovoříme o dohodách, které také mají určité výjimky. Komise si uvědomuje, že exkluzivní udělání, udělování licencí eh, jsou možným nástrojem pro získávání peněz pro tvůrce a někdy národní mm, hranice mohou být ospravedlitelné eh, určitých eh, situacích. To znamená, že bych vás ráda upozornila na to, že pokud jde o eh, oplatňování práva hospodářské soutěže, není to černobílé a jsou tu určité pojistky. Eh, nejde o to, že bychom tedy porušovali smlouvu Eh, smlouvy eh, a že bychom tedy narušovali hospodářskou soutěž jednoznačným způsobem. Ráda bych to shrnula tak, že cílem tohoto opatření je to, abychom vytvořili podmínky, pobídky a abychom zároveň umožnili to, že více obsahu bude distribuováno v celém Evropě, celé Evropě. Eh, těšíme se na diskuzi v tomto výboru, ale také v celém parlamentu. Těšíme se na diskuzi s radou a doufáme, že tedy výsledek, který z toho vzejde, bude velmi konstruktivní. Děkuji. Děkuji. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní. A chtěl bych se zeptat paní Věry, jestli se eh, pan, jménem paní Miner samozřejmě bude chtít na něco zeptat komise. Ne, děkuji. Dobře, děkuji vám. A teď vás musím informovat, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 27. dubna 14. v 21. Eh, června a v eh, hlavním výboru, příslušném výboru v září. Takže měli bychom v červnu být připraveni s naším stanoviskem. Všem děkuji za diskuzi, za spolupráci. Další téma je pod číslo 6 připravenost na rizika v sektoru elektřiny. Mario Zanoná to je naším zpravodajem a návrh je součástí balíčku o zelené energetice, jak si všichni patrně vybavujete. A máme tady tři důležité cíle před sebou. Společnou metodologii, Eh, zpracovávání krizových scénářů, což není jednoduché, monitorování bezpečnosti zdrojů a eh, koordinování činnosti během možné krize. Měli bychom propojit eh, tento legislativní návrh s ostatními součástmi našeho balíčku, konkrétně Eh, s nařízením o elektřině, protože to je opravdu nutné spojit velmi těsně. Flavio Zarnato je naším zpravodajem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nařízení Evropské komise má přispět k tomu, aby se zlepšila spolupráce mezi členskými zeměmi při přípravě na krize či při řízení krizí. Elektroenergetická krize by mohla vést k tomu, že bude nedostatek elektřiny, či k tomu, že nebude vůbec možné dodat elektřinu koncovému uživateli, což eh, by pravděpodobně byly řídké případy. A proto tady nemáme vůbec žádný konsolidovaný postup pro to, jak zvládat takovou tu situaci. Ale jsou to situace, které by nastat mohly a pak by mohly být značně dramatické. Například v cenových dním Polsku jednou došlo k případě, že 18 hodin vypadl, na 18 hodin vypadl proud kvůli těžkému sněžení, nebo v roce 2009 podobný výpadek proudu ve Francii v důsledku špatných povinnostních podmínek. Tehdy se to týkalo 1,2 milionu francouzů. Na pro v roce 2011 obdobná situace také Maltě, na Sicílii, nebo v březnu 2015 v Nizozemsku a dokonce před nedávnem v lednu 2017 v jeho východní Evropě. Další krize. To vedlo k obrovským škodám a není to možné ani ekonomicky vyčíslit a samozřejmě to velice negativně ovlivnilo život tamních obyvatel. Toto téma se dosud řešilo pouze na národní úrovni. Já mohu už nyní říci, že toto je jedna z možností, jistě, ale vede to k tomu, že je odváděna jistá dvojí práce. My si nyní klademe otázku, zda by nebylo možné v této oblasti spolupracovat. Sice se pohybujeme v jistém právním váku, ale právě návrh Evropské komise se snaží tuto věc řečit. tady je tady několik cest. Za prvé, hodnocení rizika, tady se navrhuje přesná metodika pro regionální krize. Dále soubor nástrojů pro řešení krizí v regionech a v zemích a dále metodika hodnocení krátkodobých rizik. A za druhé je zde plánování pro přípravu na rizika a národní opatření, která mohou být uplatněna také na regionální úrovni. Za třetí, řízení krizových situací, například vůbec e, alarm, vyhlášení nouzového stavu nouze a dodržení veškerých legislativních předpisů. A za čtvrté, ex post hodnocení jak vše probíhalo, jak fungovala spolupráce v elektrické síti. Já tady nechci zmiňovat jednotlivé detaily z legislativního předpisu, na to není dost času, je to velmi komplexní, ale chci podotknout, že text je velice vyvážený a e, vlastně se vrací k jistému aspektu energetického balíčku. Tady máme nařízení a směrnici pro obnovitelné energie, dále legislativní předpisy, které se týkají řízení, které se týkají elektrických sítí a pak máme metodiku pro identifikaci krizí. Ovšem zde nejde pouze o to, abychom se připravili na rizika, ale také o to, abychom podpořili trhy jako takové. A zde si myslím, že komise pomocí svého návrhu vrhne světlo i na celou řadu dalších faktorů, na hospodářské, finanční, technické, správní faktory. Vše, co je nutné pro to, abychom se dokázali vyhýbat riziku, či ho pak řídit. Propojení, sítě, to v textu není příliš dostatečně důrazněno. Právní jistotu nemáme. Jde tedy o to nalézat možné formy spolupráce podívat se na to, co se z úvah vykrystalizuje. Je možné, že v části sítě je nedostatečná možnost distribuce proudu, ale jiné části sítě mohou podpořit. Dále administrativní spolupráce. Evropská unie musí vytvořit systém hodnocení tak aby dokázala rizika ohodnotit předem. Je třeba, aby celý systém byl efektivní a zároveň je třeba zohlednit veškerá územní specifika, je třeba zajistit spolu financování odpovědějících plánů a bezpečnost sítí a dodávky proudu koncovému potřebiteli musí být naprosto prioritní. Děkuji. Děkuji. Pan eh, kolega Niedermayer za EPP, stínový zpravodaj. Děkuji. Hovoříme o tomto tématu a musíme vzít v úvahu, eh, že energetika a především elek, eh, 2013 se jako sektory výrazně změnily v posledních desetiletích. Je tady mnoho nových technologií, zabýváme se mnohem víc dopadem na eh, klima, eh, na životní prostředí a zároveň jsou tady nové výzvy, které jsou spojeny s těmi novými technologiemi, které jsou používány. A jednou z těchto výzev je vlastně výroba elektřiny z Eh, nových zdrojů, eh, kde je také snížená stabilita dodávek. Mám na mysli sluneční a větrnou energii. Eh, takže snažíme se zajistit, aby udržitelná, dostupná a Eh, bezpečná energetika byla něčím, co bude dostupné pro všechny evropské občany. Toto je pouze malá výseč celého balíčku, ale v tomto textu se zabýváme velmi důležitým aspektem, což je eh, za ruka dodávek, připravenost a bezpečnost dodávek. Myslím, že to odráží skutečnost, že nové technologie vytvářejí určité výzvy a tyto výzvy eh, jdou nad rámec hranic států. I to nás vede k tomu, že potřebujeme větší koordinaci a větší míru regionálního přístupu. Myslím, že o tom to celé je a jde také o to zavést určitou metodologii, která by vedla v závěru k lepší identifikaci rizikových faktorů. Takže, faktorů. Takže já musím říct, že vítám tento text, vítám tento návrh a Eh, je to eh, skutečně poměrně významná hodnotná část celého balíčku. Až do posud myslím, že tady vlastně e, jsou pouze ne zcela významné technické záležitosti, které musí být prodiskutovány a hodně vítám návrh zpravodaje v tom smyslu, že bychom zorganizovali technické setkání a e, zabývali se tam účastníky na trhu DSO, TSO a některými právními aspekty. Myslím, že se nám podaří Eh, toto posunout kopředu a že tato důležitá součást celého balíčku projde. Předseda, děkuji, pane kolego, a teď jménem Alde, pan eh, kolega Petersen, který zastupuje paní Linu. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Takže eh, jménem paní kolegyně dovolte, abych řekl následující. Vítám návrh komise k elektr, sektoru elektřiny a připravenosti, také sdílení informací a zajištění větší bezpečnosti je nejenom životně důležité pro řešení krizí, ale zároveň také proto, abychom měli energetickou unii, která by byla odolná. Jsou tady určitá pravidla, například e, v sektoru ropy a plynu a jejich důležitost a načasovanost tam ukazují, že je zapotřebí, abychom takto postupovali i v oblasti elektřiny. Myslím stále, že přístup založený na trhu je tím nejlepším i v době krizí, ale lepší spolupráce mezi členskými státy je nutná proto, aby bylo zajištěno, že energie poputuje tam, kde jich kde je nejvíc zapotřebí. E, Evropská komise jde správnou cestou tím, že harmonizuje, že připravuje plány pro řešení rizik, že také se snaží e, e, podporovat výzkum, eh, pardon, eh, výměnu informací. Pak je tady ještě otázka národních eh, plánů připravenosti na řešení rizik, ale tady bychom museli více zohledňovat systémy elektrické sektoru elektřiny v jednotlivých zemí. Tak je samozřejmě důležité regionální informovanost zvyšovat, ale přitom tady máme ještě velké problémy s, inter, s propojováním elektrických sítí. Takže tento návrh navrhuji, abychom vnímali v širším kontextu celého návrhu, celého balíčku a abychom se zabývali koherentněji všemi aspekty. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a s zpravodajem. Děkuji a jménem GUE pan Benito Ziluana. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. jsem rád, že komise předložila tento legislativní návrh. Poprvé máme pokyny a normy pro případ, že by bylo eh, si přerušeno zásobování proudem, že by došlo k takovéto nouzové situaci. A je dobré, že tento základ se opírá o zásadu. Takže tento návrh se opírá o zásadu subsidiarity a že se snaží zajistit eh, dodávky, nouzové dodávky pro občany a pro zásadní instituce. Otázka je, kdo je přednostním zákazníkem, kdo bude chráněn v tom, kdy tedy do, v případě, kdy tedy bude skutečný problém. Tady třeba zda ten seznam přednostních klientů je vytvořen spravedlivým způsobem. Na seznamu komise mi také chyzí odkaz na energetickou účinnost, což je jistě nejlepší cesta pro to, abychom zajistili, že dodávky proudu budou stabilní a dokázali tímto způsobem úspěšně předcházet krizím. Komise to měla v legislativní textu v případě plynu a myslím si, že by to měli teď zařadit do textu i teď. Další reference, které se týkají samospotřeby, i tak to můžeme snižovat riziko, když sami si budeme jako spotřebitelé energii vyrábět, kterou potom tedy sami spotřebujeme. I toto je vhodná cesta. Mnoho nákladů se navoluje na spotřebitele, jsou to zejména náklady na infrastrukturu. Často je to drahá infrastruktura s negativními ekologickými dopady. Proto by bylo vhodné, abychom vytvořili nějaký podnět pro to, aby došlo ke skutečnému energetickému obratu směrem k obnovitelným zdrojům, k decentralizované produkci energie. Návrh komise nehovoří konkrétním jazykem a jednotlivá opatření se mi nelíbí, nejsou přesně naformulována. Ano, je to pouze návrh, možná to je tím, ale je to možná také tím, že Komise snaží chránit práva provozov, evropských provozovatelů dálkových cítí, což jsou soukromé podniky, které se snaží zajistit své zisky. Pokud by tomu takto bylo, tak jsme proti. Řešení, které tady vytvoříme na výboru, musí hovořit konkrétním jazykem. Jak mají vypadat takovéto nouzové plány? Nemůž nemohou hovořit pouze jazykem lobistů. my tady vlastně dáváme lobbystům legislativní pravomoci. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo pana, panu Henklovi, který zastoupí dalšího stínového zpravodaje jménem EKR, konkrétně pana eh, Foxe. To bylo nedorozumění. Já jsem chtěl hovořit o ACERu. Ano, vy jste se přihlásil a já jsem vycházela z toho, že budete někoho zastupovat, protože zastupování je v tomto výboru poměrně typickou záležitostí. Takže slovo má pan Blanco López, prosím. Presidente, agradezco... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho stanovisko. Komise požaduje evropštější přístup při zvládání elektricko-energetických krizí. Veškeré možnosti ukazují, že pokud budeme mít lepší přezranční propojení, snížíme náklady a snížíme také náchylnost ke krizím. Povede to ke snížení nákladů pro spotřebitele. Další návrhy zimního balíčku také mají za cíl, aby se například eh, využívalo více obnovitelných zdrojů, aby lidé si častěji produkovali sami elektřinu, kterou budou spotřebovávat. Ovšem, zde je důležité, abychom se opřeli o specifika národních systémů, když již hovoříme o interkonektivitě, o vzájemném propojení. Vezměte si za příklad zemi jako Španělsko. I my chceme eh, zvýšit bezpečnost dodávek a více využívat obnovitelné energie. Otázka ovšem je, kdo potom odpovídá, pokud dojde ke spolupráci přenosových sítí na regionálních, regionální úrovni. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Kohlík. Měl bych několik drobných poznámek, protože na rozdíl od řady kolegů jsem pracoval v průmyslu a my jsme byli nuceni mít vždycky záložní zdroje eh, pro některé zvláštní technologie. Ať už to bylo chlazení pecí, nebo je to záložní zdroj u výpočetní techniky, nebo v dalších oborech. A myslím si, že pokud jednáme o risk preparedness in the electricity sector, tak k tomu patří tato otázka, která vlastně je dosud neřešena, protože skladovat elektrickou energii neumíme, tak je třeba uvažovat o e, dvou věcech. První věc je zdvojená struktura, případně náhradní trasy, které by mohly zajistit zásobování, abychom se nesetkali s tím, co eh, poněkud dávnější minulosti postihlo Itálii, kde prostě byl totální blackout a nejednalo se pouze o kousek Polska, jako eh, zmiňoval eh, zpravodaj. Takže to je první věc. A druhá věc, to jsou záložní zdroje. Tam zejména v poslední době se hodně pokročilo. Eh, ať už jsou to záložní zdroje na bázi zemního plynu, nebo jsou to nejrůznější záložní zdroje na eh, bázi eh, elektřiny z vodních zdrojů. Jsou to ty špičkové zdroje, které mohou být jako záložní zdroj také použity. Takže já bych chtěl jenom upozornit, že to jsou tři takové fazety, které by se měly právě u této zprávy objevit, protože jsou velmi důležité ta elektrická energie dokonce v některých státech je právo na zásobování elektrickou energií, myslím ve státech Evropské unie. Takže eh, to jsou věci, které bychom měli vzít v úvahu. Děkuji za pozornost. Thank you very much. European Commission Děkuji. A Evropskou komisi zastoupí paní Amaryllis Verhoeven z Generálního ředitelství pro energetiku. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem stěným poslancům za představené názory a reakce na naše návrhy. Samozřejmě, že jsme velmi rádi, když od vás slyšíme, že se vám ten návrh líbí, že tedy vám připadá užitečný v tom, že naplňuje právní vákuum, že je tady potřeba více spolupracovat eh, při řízení energetické krize a eh, také se domníváte, že to je vyvážený návrh. My se samozřejmě domníváme, že tu jsou určité technické obavy, některé se také týkají eh, detailů našeho návrhu. Určitě o tom budeme muset ještě více diskutovat. Ráda bych vám řekla, že komise je ochotná vám poskytnout veškeré expertní informace, které jsou potřeba k tomu, abychom ten návrh ještě vylepšili. To znamená, že pokud budete nějaké expertní na, informace potřebovat, obraťte se na nás. Děkuji vám za eh, tento návrh. Myslím si, že to přispěje k bezpečnosti energetických dodávek za nižších nákladů. A e, pan zpravodaj i stínoví zpravodajové hovořili o tom, že to je integrální součástí širšího balíčku. To znamená, že doufáme, že trhy e, zůstanou co možná nejvíce otevřené, ale zároveň bude zajištěna bezpečnost dodávek energie. Ještě bych krátce okomentovala některé věci, které tu zazněly, ale nechci se tedy pouštět do hlubší technické diskuze. Slyšela jsem tu určité obavy týkající se důvěrnosti tohoto plánu. My samozřejmě chápeme, že e, určité části těch nouzových plánů, plánů pro mimořádné události musí být důvěrné, e, ale zároveň se domníváme, že v tom návrhu, který jsme předložili, už v podstatě počítáme s tou důvěr, důvěrou, důvěrností a e, hovoříme o tom, že pouze části plánu by se měly zveřejnit. Snažili jsme se tedy na to myslet. Kromě toho tu zazněly lehké obavy týkající se eh, tedy té energetické zátěže. já bych eh, ráda připomněla, že zdaleka nechceme vytvořit eh, eh, síť, která by zvyšovala zátěž. To znamená, že se snažíme stavět na stávajícím institucionálním rámci. My nenutíme členské státy, aby tady vytvořili nové institucionální struktury. Snažíme se stavět na tom, co v tuto chvíli existuje a co, snažíme se to tedy do budoucna využít ta provozní centra například dostanou nějaké další úkoly pro případ e, krize. Kromě toho celá řada kolegů hovořila o tom, že je potřeba mít plány pro případ elektricko-energetické krize e, a že je zároveň potřeba dostat e, specifičnosti jednotlivých členských států. Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že e, když jsme řešili metodologické otázky, tak e, je to samozřejmě tak, že v celé Evropě musí být používána jednotná metodologika, metodika, ale zároveň jsme se snažili vycházet i z národních hodnocení. Ta národní hodnocení musí zohlednit e, specifické národní podmínky. To znamená, že v rámci těch národních hodnocení se snažíme specifičnosti jednotlivých členských států dostat. A národní plány, včetně těch regionálních opatření, to všechno spojí. To znamená, že tedy budeme schopni reagovat i na specifickou situaci v jednotlivých členských státech, protože každá země je jiná, má jiný energetický eh, mix eh, a řeší specifickou eh, situaci. Například eh, zemětřesení je v Itálii mnohem eh, pravděpodobnější než v Belgii. To znamená, že to je součástí tohoto návrhu. Kromě toho tu zazněly určité žádosti v tom smyslu, abychom do toho návrhu vtělili ještě více věcí, abychom například definovali ty chráněné zákazníky. My jsme tak doposud neučinili, protože máme pocit, že je tomu v Evropě tak, že jednotlivé členské státy mají rozdílné názory na to, kdo kdo by měl být chráněný zákazník. A proto jsme tedy navrhli velmi minimalistickou definici na minimální úrovni harmonizace. Eh, řekli jsme, že tedy jsou to ti, kteří mají být chráněni kvůli bezpečnosti, ale za, jinak jsme pro transparentnost, nechceme to více harmonizovat, protože se nedomníváme, že by to bylo potřeba harmonizovat napříč celou Evropou. A ještě jedna velmi důležitá věc, plány nebo mm, opatření obsažena v jednotlivých národních plánech. Tak my nedefinujeme nedefinujeme, jaká ta opatření mají být. Pouze říkáme, že tedy prioritu mají mít tržní opatření. E, netržní opatření by měla být spíše výjimkou, ale samozřejmě, že je to tak, že ta samotná opatření budou definována na národní úrovni. E, to neznamená, že ta mm, e, opatření budou definovat lovy, budou je definovat národní vlády, vnitrostátní vlány a budou tak činit po velmi podrobném procesu konzultace, eh, do kterého bude zapojena celá řada zúčastněných stran, eh, jak ze strany průmyslových podniků, tak ze strany eh, spotřebitelů. To znamená, že díky tomu zaručíme, že tedy ta opatření nebudou sestavovat pouze lobbysté, ale bude to výsledek informovaného konstruktivního rozhodnutí mnoha zúčastněných stran. A úplně poslední věc, to je otázka odpovědnosti eh, za bezpečnost dodávek energie, to tu také zaznělo. Tento návrh eh, volá po koordinovanějším přístupu, nemění tu rovnováhu, ale v podstatě tedy nemění tu rovnováhu kompetencí, odpovědnosti eh, tak, jak je v tuto chvíli stanoveno. My teda chceme koordinovaný přístup s tím, že mezi jednotlivými členskými státy budou uzavřeny regionální dohody, ale zároveň je to tak, že eh, zúčastněné subjekty tedy budou tu, ty svoje úkoly plnit tak, jako dnes. Tolik tedy eh, můj příspěvek. Mm, jak už jsem řekla, velmi se těším na diskuzi s vámi se všemi. Děkuji. Eh, je to přesně to, o čem jste hovořila. Definice dodávek plynu. My eh, tedy tady navrhujeme minimální definici chráněných zákazníků a harmonizaci v, celém, v celé Evropě. To znamená, že to je pouze eh, jedna z možností, jak takovou tu definici harmonizovat. A v tuto chvíli tedy předám slovo panu zpravodaji, panu sláviovi Zanonátovi, aby tedy eh, schrnul naši diskuzi a eh, přenesl několik poznámek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu skutečně velice stručný. Zástupce, zástupkyně komise a šest kolegyň a kolegů hovořili o mnoha věcech, které vnímám velmi pozitivně, myslím pozitivně, přispějí k dobré spolupráci mezi námi. Téma rizika při dodávkách energie. Toto téma samozřejmě se kříží s dalšími tematickými oblastmi, o kterých se zde hovořilo. Ano, je třeba je zohlednit, i když my samozřejmě se musíme držet našich kompetencí a naší příslušnosti. Budeme se všemu pečlivě věnovat a e, celou problematiku si ještě do hloubky probereme. Děkuji mnohokrát všem kolegům. Děkuji, takže 21. 22. června budeme se zabývat návrhem zprávy. 29. června vyprší lhuta po, e, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Těmi se pak budeme zabývat 25. září a v ITRE se o tomto textu bude hlasovat 28. listopadu. To je tedy náš balíček, balíček pro energetiku, velmi důležitý text, jeden z velmi zásadních legislativních návrhů. Děkuji. Teď je před námi bod číslo 7. Evropská eh, agentura pro spolupráci eh, regulačních orgánů v oblasti energetiky a kolega Petersen je naším zpravodajem a toto je návrh, eh, který je zase součástí celoevropského eh, energetického balíčku, podobně jako předchozí, a je velmi těsně propojen s ostatními součástmi balíčku, především s těmi, které se vztahují k elektřině a k revizi trhu s elektřinou. Tento návrh má za cíl aktualizovat eh, nařízení ISI a také hovořit o nových úkolech eh, pro eh, agenturu a příslušná zařízení. Takže naše rozhodnutí je velmi zásadní jak daleko bychom měli jít, jak daleko bychom měli postoupit s novými návrhy a e, případně aktualizovat ty stávající. A pak je to také otázka sladění e, nařízení se změnami e, na pra- ohledně pravidel takže některá z těch pravidel by v rámci toho přijetí nového balíčku měla být změna, změněna, ale my musíme samozřejmě rozhodnout, kolik jich bude a jak moc budou změněna. Takže kolega Martin Petersen, toho teď prosím, aby se ujal slova. Děkuji, děkuji pane předsedo. Jak všichni víme, existují tady obrovské výhody z skutečného vnitřního trhu energetice. A myslím, že správné říct a poctivé říct je, že pokud chceme společný trh, tak prostě musíme mít určitou, určitý objem e, pravidel, abychom vytvořili spravedlivé podmínky. Takže e, role ACES je v tomto směru zásadní, aby dobře fungoval jednotný evropský energetický trh, který vlastně je dobrý pro nás, pro všechny, pro spotřebitele energie, pro domácnosti, pro malé a střední podniky, pro velké firmy a pro průmyslová odvětví a především ve světle budoucnosti e, energetického trhu, protože ten bude čím dál tím víc zahrnovat e, i e, nové zdroje a my budeme potřebovat mnohem více koordinování. Takže přeshraniční aspekt by měl být opravdu důležitým aspektem a my bychom také měli ty zdroje využívat mnohem lépe a také proto je tento návrh podle mého názoru skutečně vysoce vítaný. Jsou různé způsoby, jak překonat ty výzvy, které před sebou máme a které před sebou má EISA. A já musím říct, že velice očekávám, co k tomu kolegyně a kolegové budou mít co eh, doda- k dodání. Chci poděkovat eh, Eh, chci poděkovat eh, eh, komisi. Tady nejde o zásadní předělání toho textu, který se vztahuje k pravomocem a povy povinnostem orgánu ACER, který znamená Organizace pro energetiku a spolupráci. Já bych se dnes chtěl soustředit na tři zásadní věci, které podle mého názoru vyžadují zvláštní pozornost. Za prvé jde o změny v rozhodovacím eh, postupu uvnitř ACR, eh, za druhé je to financování a eh, personalistika a za třetí struktura regionální spolupráce. Takže změny ohledně přijímání rozhodnutí na nejvyšší úrovni a CER je třeba se podívat na e, ten nový návrh a také na další dostupná řešení. Pokud chceme, aby dobře fungoval vnitřní trh, potřebujeme silný orgán ACER, e, který je schopen jednat rychle a transparentně. Musíme se tedy jinými slovy snažit vyhnout e, různým překážkám a držet se samozřejmě solidních smluv a já v tomto směru e, vítám diskuzi o možnostech, e, které e, existují na stole. A myslím, že tady opravdu potřebujeme některá solidní rozhodnutí, která by posílila vnitřní trh. Druhá věc se týká finančních zdrojů ACR a personalistiky. V současné době agentura má omezené zdroje. Mnohem menší objem finančních prostředků, než který by bylo zapotřebí pro to, aby se organizace mohla úspěšně zhostit svých úkolů a odpovědnosti odpovědnosti. Eh, takže stabilní a pravidelné fungování, to je prostě něco, co eh, už tady diskutujeme v tomto výboru po, celá, eh, po celé roky, takže tady opravdu je otázka téma tu financování a zdrojů. A možná, že bychom to mohli mm, vlastně eh, k tomu přistupovat z mnoha různých úhlů a CER by třeba také mohla mít možnost vy, eh, jak si spoplatňovat některé ty přístupy k určitým mechanismům a to je tedy třeba finalizovat. Tohle je třeba projednat. A pak v neposlední eh, řadě je to dozor nad spoluprací TSO, regionální organizmy pro spolupráci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 ty nelze koordinovat na naš národní úrovni, ale pouze na úrovni regionální, kde by právě ACER eh, měla být orgánem, který by tu eh, kontrolu, eh, tu koordinaci vyrovnával. Ale pokud tak má dělat, tak je zapotřebí, aby ACER měla ty pravomoce pro vyžadování informací, aby mohla ten monitoring dělat. Samozřejmě jde také o to posunout trh ku předu a jde o společná rozhodnutí která eh, vlastně jsou, mě, by měla sloužit společným evropským E, cílům. Takže je to jasně e, formulovaný e, text, který zapadá do toho souboru, do toho balíčku, jak jste velmi správně řekl, pane předsedo, měli bychom se zabývat těmi ramifikacemi toho, na tento právní nástroj ze strany těch dalších a obráceně. A já se těším, že budu spolupracovat s kolegy na tomto významném textu a doufejme, že budeme mít konstruktivní přístup. Děkuji, pane předsedo Předseda, děkuji. Stínový zpravodajem je pan Roy za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji, také za eh, jednání, které jsme žvedli. Rád bych, chtěl bych se k tomu, co řekl. Pro fungující jednotný trh potřebujeme velice dobrou spolupráci a také fungující legislativu. A otázka, která z toho vyplývá, je tato právo, které máme, je dostačující či ne. Funguje či nefunguje? A otázka, tu jsem položil v podstatě každému, s kým jsem dosud hovořil. V čem tedy jsou ty problémy, v čem konkrétně spočívají? A nakonec mi v podstatě řekli pouze takové dvě věci. A první je to, že na některých místech mezi členskými státy někdy dochází k problému, že prostě ten druhý, že ta, ta koordinace mezi státy nefunguje dobře. Když se na to podíváme pozorně, například si vezmeme příklad Německa a Dánska, což je dobrý příklad, tak tady zjišťujeme, že to nesouvisí s lepším dohledem či s lepší spoluprací. Vůbec ne. Pokud na jednom místě se do sítě dostane mnoho proudu a na druhé straně nejsou žádná vedení, no tak to nefunguje. Tedy Tady nejde o to, abychom měli lepší spolupráci, potřebujeme více sítí. Na německé straně prostě nemáme dostatečnou kapacitu sítě, tedy problém je naše budování sítí, ne více kompetencí. A často se stává k tomu, že tady říkáme, ano, potřebujeme více pravomocí a ještě další a další organizace na evropské úrovni, ale to není ten problém. Problém je to, že tam prostě není ta síť, není tam ta infrastruktura a pokud ji nevybudujeme, tak nám žádné pravomoci k ničemu nebudou. A proto si kladu otázku, čím to je, proč nejsme schopni dostatečně rychle sítě budovat. Já si myslím, že bychom to mohli nějakým způsobem změnit. Za prvé, když řekneme, že ústředí dostane více kompetencí, nebo e, půjdeme cestou lhůt, že prostě si stanovíme jasné lhůty, do kdy má být se hotovo a tímto celý proces zrychlíme. Myslím si, že to by nás skutečně e, dostala velice dobře směrem vpřed. A mně chybí to v politických diskuzích ze strany komise taková to odpověď, která by řekla, ano, potřebujeme, nebo oni vždy říkají, že potřebujeme ještě silnější evropskou instituci a pak to bude fungovat, ale to vůbec není pravda, ty problémy jsou úplně někde jinde a evropská instituce je nevyřeší. Bod tři, když chci, aby fungovala spolupráce, tak je pak eh, máte pocit, že je skutečně rozumné, abychom řekli, že ty pravidla, které máme, jsou že si řekneme ano, zůstane to takto v každé zemi a že budeme potřebovat dvou třetinovou většinu v v té agentuře, nebo si řekneme ne, potřebujeme jednoduchou menšinu, aby bylo možné ty ostatní přehlasovat. Já si myslím, že pak ta spolupráce nebude fungovat dobře, když zvolíme takovýto postup. Protože pak to bude prostě pouze takové, takový boj, kdo se silou více prosadí. Ten hlavní problém je skutečně ten, že nevyřešíme problém tím, tím, že přeneseme na centrální úroveň více kompetencí. Neboť jsme neustále závislí na té práci, která probíhá decentrálně. Tam se musí ty práce provádět. Tam musí probíhat ty inovace. A centrála není schopná něco takového uhlídat. Já varuji tedy předtím, abychom dávali agentuře a celé více kompetencí. Já si skutečně myslím, že to prostě není vůbec cesta, jak vyřešit stávající problémy. A když se ptám na to, kolik těch problémů bylo, tak zjišťuji, že těch případů vůbec mnoho není to, to je zřídka kdy a proč tady provozujeme takovou tu celou záležitost, proč si děláme tolik práce s touto věcí v situaci, kdy lidé alergují velmi alergicky, když se snažíme za každou cenu zvyšovat eh, evropské kompetence. Proto je třeba si dobře zvážit, kde je to nutné a kde ne. A v tomto případě to nutné není. Děkuji. Děkuji za vaše připomínky. A teď pan Poché za SD předsedo, děkuji za slovo. E, já si myslím, že tento výbor dlouhodobě poukazoval na nutnost potřeby posílit kompetence a úlohy e, agentury, pokud má nadále plnit klíčovou úlohu v e, rámci vnitřního trhu s energiemi. A narůstající podíl obnovitelných zdrojů stejně jako rostoucí, rostoucí objem eh, přeshraničních obchodů, vyvolává mm, velmi silný tlak na užší koordinaci eh, vnitrostátních regulačních orgánů a efektivnější nástroje eh, na řešení jejich sporů. Jasnější vymezení kompetencí agentury eh, v některých stávajících činnostech je eh, v návrhu komise jistě velmi pozitivní, stejně jako zjednodušení některých rozhodovacích procesů nebo posílení eh, dohledu nad činností operátorů přenosových sítí. Ehm, myslím si ale, že jsou tři oblasti, kterým bychom se měli v našich eh, následujících debatách eh, věnovat s větší pozorností. Eh, je to jistě regionální spolupráce energetických regulátorů a operátorů sítí. Vznik regulačních nebo regula, regionálních operačních center se setkává s poměrně velkou kritikou, a to nejen ze strany provozovatelů přenosových sítí, ale Eh, celá regionální rozhodování v radě regulátorů je, je otázkou pro další diskuzi. Eh, další oblastí, kde komisí předložený návrh není zcela optimální podle mého názoru, eh, je ustanovení o nezávislosti agentury. Já jsem přesvědčen, že agentura a její orgány by neměly podléhat politickému zadání, ať už ze strany vlád členských států nebo evropských orgánů a právě vypuštění některých ustanovení eh, k tomuto otevírá prostor, eh, které, což by mělo být mm, cílem eh, naší, naší diskuze. V neposlední řadě, a to je asi ten nejpalčivější problém, je samozřejmě financování fungování celé agentury, to znamená dostatečných zdrojů pro její Eh, nezávislé rozhodování, tak aby mohla činit úkony nezávisle a efektivně. Eh, já za variantu, kterou, eh, kterou považuji za vhodnou, označuji umožnění výběru poplatků z některých činností, které agentura poskytuje přeshraničním operátorům, například za dohled nad obchody a jejich, jejich domlouvání. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, pane kolego. Pan Henkel jménem EKR. Eh, ich muss jetzt mal... Musím hovořit německy, neboť veškeré mé podklady jsou výjimečně v Němčině. Nejdříve několik všeobecných poznámek. Jsem přesvědčen, že vnitřní trh eh, je to nejlepší, čeho Evropská unie dosud dosáhla. Dala by se téměř říci, že Evropská unie by, ve vnitřního trhu vůbec by bez vnitřního trhu vůbec neexistovala. Další poznámka, kterou bych rád předeslal, je toto energetická unie, tedy vnitřní trh pro energii, je správný cíl. Správně tedy se komise o tento cíl snaží, ale nese to sebou jistý problém. Totiž na jedné straně chceme evropský vnitřní trh, stejně tak, jak ho máme u většiny dalších produktů a služeb, ale na druhé straně říkáme, že každá země si má sama rozhodovat o svém energetickém mixu. To je vlastně implicitní rozpor a vždy se nám to objevuje, když vedeme takovéto diskuse. A další věc. V Lisabonské zprávě je zakotvena zásada subsidiarity, eh, které se v naší politické skupině vždy rádi držíme. Co tedy znamená, ovšem pokud tu logiku převrátíme, že když se chceme vzdát zásady subsidiarity, protože jsme přesvědčeni, že na evropské úrovni se to udělá lépe, tak komise, či ten, který o to žádá, to musí dokázat, že skutečně v ev- na evropské úrovni to půjde lépe a není možné, aby to dokazovali ti, kteří by to rádi ponechali tak, jak to bylo, tedy na úrovni národní. Ale je možné, že komise má v rukou dobré argumenty, aby to dokázala nepřeje si pouze zajistit bezpečnost dodávek, chce také více konkurence v této oblasti. A to je, myslím, aspekt, který bychom neměli přehlížet. Možná bych při této příležitosti zmínil, že zpráva o možných eh, vlastně blackoutech v, dodávkách proudu v lednu v Jižní Evropě. Toto je uváděno neustále jako argument, protože třeba, aby se to nechalo v kompetenci jednotlivých členských států. Já si myslím, že bychom mohli argumentovat i opačným způsobem a komise by to měla učinit. Pokud by tehdy existoval systém, který by byl stejný jako to, co se nyní navrhuje, tak by se toto riziko pravděpodobně drasticky bývalo snížilo. Jistě je třeba, abychom hovořili o tom, zda tento návrh na reformu skutečně v souladu se zásadou subsidiarity. My tak to učiníme u nás na skupině, si to velice pečlivě probereme a budeme na to velice dbát. A na závěr ještě nezávislost agentury ACER a transparentnost musí být přirozeně zajištěny O tom jsem pevně přesvědčen, nebo máme, eh, neboť máme v i další dohledové orgány Evropské komise, které zajišťují, abychom měli řádnou, spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropě. A jinak by to nemělo být ani v případě energetického trhu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Pan Turmes, eh, který nahrazuje pana Skrlece. Já budu dneska hovořit německy. Pan Henkel má pravdu. Je tu ten rozpor mezi národním energetickým mixem, mixem a jednotným energetickým trhem v Evropě. My v tuto chvíli nemůžeme měnit eh, smlouvy a proto tedy potřebujeme něco, co bude z ekonomického hlediska smysluplné. Eh, Těžko poveze, povedeme elektrickou energii z Portugalska e, na sever. Ale na druhou stranu e, je to tak, že například mezi Německem a Francií elektrická energie proudí, jinak by Francie tuto e, zimu nezvládla. To znamená, že tady jsou regionální trhy s elektrickou energií a tyto regionální trhy mávají smysl z ekonomického hlediska. A spojování, dejme tomu, středozápadní Evropy, to znamená Německa, Francie a Beneluxu, e, to vedlo k tomu, že se ceny energie snížily a podobnou situaci potřebujeme vytvořit i v jihovýchodní Evropě, tak abychom i tady dosáhli optimálního e, řešení. To znamená, že potřebujeme přeshraniční nadregionální spolupráci a to je to, co dává smysl jak z ekonomického, tak z politického hlediska. Z politického hlediska je to reálné. Pokud ovšem dospějeme k tomuto závěru, tak zároveň potřebujeme někoho, kdo zaručí, že ta regionální spolupráce nepo povede k tomu, že tady budou rozporuplná odlišná pravidla. To znamená, že jednotný trh, nebo že trh s energií eh, v jižní části Evropy bude mít jiná pravidla než trh s energií v západní části Evropy. To znamená, že to je právě role agentury ACER, ten nadregionální dohled, protože to národní orgány zkrátka nezvládnou. Národní orgány mají velmi důležitou roli, ale potřebujeme tu někoho, kdo bude mít eh, dohled nad eh, jednotným trhem. A to je přesně to, co tedy může e, zajistit tato agentura ACER, posílit regionální trhy a provádět tolik dohledové činnosti, kolik bude potřeba, aniž by se z ní stala superagentura. To je tedy úkol, který máme před sebou. Herbert má pravdu, když říká, že jde o budování sítí. Německo eh, v podstatě nemůže otevřít hranice do Dánska. Musíme si uvědomit, že eh, není možné tedy eh, vypojit větrné parky v Německu a využívat větrné parky z Dánska. Já si myslím, že tady potřebujeme eh, lhuty, ale pokud to eh, nebude fungovat, tak potřebujeme někoho, kdo bude fungovat jako ultima ratio, kdo tedy bude schopen zachránit, pokud nebudou eh, se schopny dvě nebo tři země domluvit. To znamená, že tady vidím jednoznačnou roli pro ACER v rámci přeshraniční spolupráce, pokud tedy Eh, nebudou jednotlivé členské státy schopny se domluvit, protože budou příliš zastávat svoje vnitrostátní zájmy. Tam potom bude muset nastoupit ACER. Samozřejmě, že tady potřebujeme minimální tok informací a také potřebujeme pro tuto agenturu určité finanční zdroje z ekonomického hlediska by nemělo smysl, pokud by se jednalo o trh multimiliardový a pokud bychom zároveň nenašli pár milionů na to, abychom vytvořili regulační orgán, který by minimálně vytvořil příslušné standardy. Eh, insider trading. Hmm. Remit. To bych vám rád připomněl. Eh, pokud se ukáže, že někdy docházelo k takovým praktikám, tak se e, naruší důvěra. A my jsme před třemi lety schválili legislativu o insider trading a e, tam šlo právě o to a nyní najednou nejsme schopni dát a dceru finanční prostředky na to, aby ta agentura mohla fungovat. To znamená, že to z ekonomického hlediska nedává smysl. My zkrátka můžeme získat miliardy z toho, že bude fungovat trh na regionální úrovni, ale zároveň potřebujeme dobře fungující agenturu. Nebude to super agentura, ale trochu trochu více kompetencí v těch centrálních otázkách zkrátka bude potřebovat. Ano, děkuji. A nyní má slovo pan Kohlíček. Pane předsedo, já souhlasím s prvním z řečníků, který řekl, my nepotřebujeme další posílení agentury, která by přímo podléhala komisi. V současné době totiž ta koordinační role, kterou má Združení energetických regulátorů, tak je zajištěná. V současné době to, co mohou udělat, tak to skutečně funguje. Co nemohou udělat, to je nařídit, aby se někde propojilo vedení a proto také na hranicích Polska a na hranicích České republiky jsou dnes instalovány oddělovací transformátory a s tím ani sebesilnější agentura, která může nařídit jednotlivým vládám, nic neudělá. Takže my tady chceme zase vytvořit další agenturu, která bude něco nařizovat a která nebude mít kompetence, aby prosadila to, co nařídí. Takže já si myslím, že současný stav, ta spolupráce funguje velmi slušně podle mých informací a pokud neposílíme sítě napříč Evropskou unii, nemá smysl jakékoliv další zásadní změny u této agentury dělat. Pokud jde o jasnější vymezení, ano, ta agentura může tam mít nějaké drobné další vymezení té spolupráce, která doposud velmi úspěšně probíhá. Regionální centra to je opravdu velká otázka a zatím vždycky se podařilo na bilaterální úrovni ty vztahy mezi sousedními státy vyřešit. Co se nepodařilo, to je po vstupu Bulharska, Rumunska, Maďarska a Chorvatska tuto část elektrické sítě koordinovat. A to, že do dneška není, ani po sjednocení Německa už 30 let, německá síť koherentní, to je fakt, ale s tím žádná sebelepší agentura se sebe silnějšími pravomocemi nic neudělá. To je prostě naivní představa, eh, která patří do dětské školky. Pokud jde o financování agentury, zatím to bylo vyřešeno dobře a mám dojem, že deficit, který vykazuje Evropská komise, posilovat tím, že budeme financovat další agenturu centrálně, není dobrá myšlenka. A ještě jednou, pokud jde o energetický mix, o kterém se tady někteří kolegové zmiňovali, ten přece není základním problémem. Jestli mám dostatek vody, mohu vyrábět elektrickou energii z vodních zdrojů. Jestli fouká vítr, mohu vyrábět z větrníku. Jestli mi svítí sluníčko, prosím, je to vynikající. Mám fotovoltaiku, ta funguje. Ale to jsou věci, které neovlivním. Sebelepší agenturou a ten energetický mix musí zajistit, že jednotlivé země budou bezpečné. Nesmí to dopadnout, jako to dopadlo při přístupu Bulharska, kdy jsme nařídili, že musí zrušit jadernou elektrárnu, ale nijak jsme jim nepomohli těm Bulharům, aby měli elektrickou energii z jiných zdrojů, a nebo z té jaderné elektrárny, na kterou již byly nakoupeny reaktory v Belene. Prosím vás, nedělejme znovu tu samou chybu. Děkuji. Uh, Děkuji. To je také další téma, jak eh, vlastně eh, všechno používat tím správným způsobem a jménem komise. Je tady zástupce DG Energetika, pan Folian Ermakora. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pro nás má klíčový význam to, abychom dosáhli, že eh, trh s energetikou se stane efektivnějším. A jde tedy především o eh, silnější koordinaci mezi operátory těch přenosových systémů. Pokud bychom šli touto cestou a zajistili větší regionální spolupráci těchto provozovatelů, těchto uh, Eh, entit, tak by dávalo větší smysl nechávat eh, ten dozor na, na, na, na národních orgánech eh, než a zajistit určitou platformu, kde mohou spolupracovat, což je ACER. To je důležitá věc. My souhlasíme s nutností větších zdrojů, tak aby se organizace mohla se svými úkoly vyrovnat, ale tady se nám opravdu zdá eh, zásadní prosazovat eh, eh, ten trh s energetikou napříč Unii a proto potřebujeme vyšší, silnější dozor ze strany EC a CER. Děkuji. Takže přenosové operátory také třeba vzít v úvahu. To jsem rád, že jste zmínil ale e, tady jde o trochu jiný přístup ze strany agentury a měli bychom tedy dokončit nařízení, které je důležité pro náš trh a zároveň zajistit, aby ten trh nebyl příliš zatížen nadbytečnými regulacemi. Pokud mohu požádat vás, pane zpravodaji Petersen, mohl byste říct pár slov závěrem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich stanoviska e, k tomuto tématu. Já se domnívám, že některé z těch e, klíčových věcí už tady byly diskutovány, jak řekl pan Henkel. E, je tady to zásadní dilema trh a na druhé straně eh, to, že energetický mix je věcí eh, národního státu. Jak toto sladit? Eh, je tady přitom samozřejmě řada výhod takového trhu a myslím, že bychom se tímhle měli zabývat ještě víc při naší práci. Nepochybně je tady hodně materiálu, hodně různých odhadů, hodně různých studií o dopadech, které v tomto směru hovoří silnou řečí. A pak je tady také otázka, otázka silnější spolupráce. Měli bychom se tím vším zabývat a být mnohem přesnější. A to, co řekl pan Royal ohledně subsidiarity, to je jasné. Pokud jsou tady určité e, benefity, tak to je jasné, to je e, směrem, to je pádné slovo pro spolupráci i na té nadnárodní úrovni. Takže já v tuhle chvíli chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a těším se na další spolupráci s vámi nad, eh, nad touto zprávou. Děkuji, pane kolego. Eh, návrh eh, zprávy a prezentace 10. a 11. července, pozměňovací návrhy nejpozději do o pár měsíců později, o dva měsíce později, tedy do 6 září ve 12 hodin, 6. září 2017. tím se musíme samozřejmě koordinovat. 28. listopadu hlasování v ITRE a e, hlasování v plenárce, na plenárce to ještě bude potvrzeno. Takže máme určitou představu až do listopadu. Děkuji vám. 8. E, bod zpětná vazba z vyjednávání, bezpečnost, eh, bezpečnost dodávání, eh, dodávek plynu a primské eh, nařízení. Takže nejprve k té bezpečnosti dodávek plynu. Další, a to již třetí trialog, se konal 27. března a čtvrtý trialog je připravený na středu tohoto týdne. Během toho posledního trialogu, který trval téměř 9 hodin, eh, ta, eh, jsme výrazně pokročili při jednáních v řadě oblastí. Nejprve v otázce solidarity, to znamená, jak podporovat správným E, vhodným způsobem toho chráněné, ty chráněné e, zákazníky, definice chráněných zákazníků, na té jsme se už shodli předtím. Pak to byla otázka regionální spolupráce, což je velmi důležité na základě těch fúzí a dodávatelských e, koridorů. Otázka větší flexibility, tak v porovnání s návrhem komise. A pak začlenění eh, těch eh, opatření pro zvýšení účinnosti eh, v, ob... v případě bezpečnosti dodávek plynu do budoucna by to mohlo hrát důležitou roli. A máme také některé zásadní a velké problémy. Jedná se o pravidla ohledně výměny informací či e, oznamovací povinnost. Takže my se teď připravujeme na poslední trialog, který se bude konat za dva dny. Jsme v neustálém kontaktu mezi sebou, mezi stínovými zpravodaji a samozřejmě, že i Evropská rada e, pracuje velmi intenzivně. E, my věříme, že i oni jsou připraveni dokončit práci na e, tomto tématu tento týden a neměli eh, vlastně bychom o tom nic dalšího říkat, dokud to nebude dokončeno. Takže ve středu 26. dubna se koná čtvrtý trialog. Eh, chtěl by se někdo něco zeptat, případně něco k tomu dodat? Pan kolega Turmes. Já nemám až tolik co dodat eh, k podstatě ale chci poděkovat eh, Jiřímu jako zpravodaji. Myslím, že velmi dobře zorganizoval eh, celé to vyjednávání, velmi dobře eh, vybral strategii, hodně jsme postoupili v těch posledních jednáních a pokud budeme jednotní tento týden, tak já jsem optimistou a myslím, že se dostaneme daleko. Eh, samozřejmě je otázka, eh, jaký druh informací a do jaké hloubky ty informace z těch jednotlivých smluv, smluv potřebujeme, abychom dobře naplánovali ty mimořádné situace eh, a zabezpečení dodávek v těch mimořádných situacích. A to, to právě bude jedno z těch úhelných témat při jednání. Předseda, děkuji. Ano, je to náš přístup jako přístup Evropského parlamentu, který je velmi, eh, velmi eh, <coughs> jednotný. Jsme skutečně velice jednotní a v tomto případě je to také velmi eh, zásadní při našich jednáních s radou. Bylo to obdobné v našich jednáních v oblasti telekomunikací, roamingu. Tam byl Evropský parlament hodně, hodně jednotný a bylo to proto mnohem jednodušší vyjednávat. A je to naprosto stejné, stejný přístup v případě otázky e, dodávek, zabezpečení dodávek plynu a díky našim e, jinovým zpravodajům a dalším je to e, zásadní, je to velmi důležité. A to je obrovsky významné pro naše občany, nejenom pro ty chráněné zákazníky, ale pro veškeré občany, pro malé a střední podniky, pro celý ten eh, velký, eh, pro všechna ta průmyslová odvětví. Takže všechno, to je tedy všechno k eh, zabezpečení dodávek plynu. A teď tady je primská nařízení, ale ještě paní Sekla, myslím, že dorazila přímo z letiště. Děkujeme, že jste tady. 11. dubna se sešly tři instituce k neformálnímu trialogu eh, ohledně primského nařízení. Začali jsme eh, s tím tématem, ale nechtěl bych toho říct eh, víc, protože to je především váš úspěch a vy jste tedy stínová zpravodajkou v této věci. Máte slovo, prosím. Děkuji, milí kolegové. Jsem velmi ráda, že se tedy uh, mohu vyjádřit k tomu, jak proběhla trojstraná jednání. My jsme tedy úspěšně ukončili trojstraná jednání o primě. A Díky tomu tady budou moci spolupracovat veřejné subjekty. Právě Prima je jeden z velmi vzácných případů eh, vědecké diplomacie, vědecké spolupráce na úrovni Evropské unie. Díky tomu jsme schopni řešit takové otázky, jako je migrace, návratová politika a kromě toho i dodávky vody, a další aspekty ekonomické a sociální. My jsme se velmi intenzivně snažili zabývat legislativními texty a snažili jsme se zajistit, abychom dostali politickým aspektům aby tam tedy politické otázky eh, byly dostatečně zohledněny, například eh, základní práva nebo právo na pitnou vodu. Snažili jsme se také zajistit, aby se místní obyvatelstvo mohlo podílet na produkčním řetězci eh, potravin. Snažili jsme se tedy eh, zdůrazňovat všechny oblasti týkající se výzkumu, vývoje, technologické připravenosti. Jde o to, aby do toho byly zapojeny i velké eh, společnosti. A následně jsme se tedy snažili o to, aby pozice, kterou předložíme, zajistila také dostatek finančních prostředků na všechny části primy. Snažili jsme se tedy zajistit, aby prima byla řádným způsobem zpravována. A poslední věc, ráda bych se vyjádřila eh, k sociálním aspektům. Mohu říci, že právě díky primě země jako Alžírsko, Turecko, Slovinsko anebo Chorvatsko eh, budou moci být tohoto projektu účastnit. I Portugalsko tedy slíbilo, že zvýší svoji účast a to je samozřejmě velmi dobrá zpráva. Bude se jednat o rozpočet ve výši e, zhruba 20 miliard, což je naprosto zásadní pro účast e, těch nových států, které jsem vyjmenovala, ale zároveň nám to umožní e, dá to do souladu s programem Horizont 2020. Jsem tedy spokojená s tím, jak se ta jednání vyvinula. Ráda bych poděkovala všem členům výboru, eh, také zástupcům komise a malckého předsednictví, protože se domnívám, že eh, všichni se postarali o ten dobrý výsledek. Děkuji také vám, pane předsedo, děkuji také stínovým zpravodajům a děkuji také sekretariátu našeho výboru ITRE. Na Eh, dalším zasedání by to, bychom o tom měli hlasovat. Na plenárním zasedání eh, by to mělo být v červnu, to znamená, že ten postup je poměrně rychlý a díky tomu tedy eh, z toho budou moci zúčastněné země velmi rychle těžit. Myslím si, že právě Prima je v podstatě ideálním eh, nástrojem pro tu část Evropy, o které jsem hovořila a eh, doufám, že to tady bude začátkem roku 2018 dobře fungovat. Děkuji. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Nikoho eh, nevidím, takže vám blahopřeji jako zpravodajce a blahopřeji také všem stínovým zpravodajům. Byla to skvělá spolupráce. Ten byl to tedy zrychlený eh, postup, který přinesl dobré výsledky. Podařilo se nám dosáhnout velmi dobrého legislativního aktu a myslím si, že E, to je také zásluha výboru ITRE, všech stínových zpravodajů a paní zpravodajky. Děkuji vám, milí přátelé. Zítra v 9 hodin ráno se koná zasedání koordinátorů a po schůzi koordinátorů v 10 hodin budou následo, bude následovat hlasování tady, v tomto sále, kde se nyní nacházíme. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zítra ráno. Evžen, you are coming as far as I know.